Good afternoon, um, every... Dobré odpoledne vám všem. Vítejte na našem odpoledním zasedání. Začneme první výměnou názorů na práva cestujících v železniční dopravě. A dáme slovo Denisovi, který je naším zpravodajem. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já se chystám položit celou řadu otázek, ale vidím, že tady zatím ta účast není příliš hojná. Takže a já jsem doufal, že uslyším Eh, stanoviska různých kolegů a zástupců různých frakcí. Eh, rád bych věděl, co si prostě myslí o právech cestujících v železniční dopravě. My všichni cestujeme, víme, že tedy spousta lidí cestuje a že to je prostě důležitý aspekt jejich života. Tady jde o recast, nejde tedy jde o přepracované znění, nejde tedy o to, že bychom začínali úplně od nuly u daného nařízení. Nicméně není to úplně automatické přeformulování. Je několik bodů, které bych rád vypíchl a byl bych rád, kdyby na ně potom zástupci frakcí mohli zareagovat. Samozřejmě, že hodlám napsat zprávu, která mě samotnému bude vyhovovat, ale byl bych rád, kdyby tedy ta, to stanovisko samozřejmě bylo přijatelné i pro ostatní. A kdybychom tedy dospěli k nějakému koncenzu. Takže první bod k úvaze. Rozsah působnosti. Komise rozšířila rozsah působnosti, takže je zahrnuta i doprava místní a přeshraniční a regionální transport uvnitř hranic je také zahrnut. Může tedy dojít i k tomu, že občan jiného státu používá čistě interní dopravu uvnitř jiného členského státu. A to tak z toho také vyplývá, že ne všechny odstavce v nařízení prošly eh, recastem. A musíme se nad tím zamyslet, jestli tento aspekt je pro nás přijatelný. A pak je tu další bod, který řešíme už nějakou dobu, a to tedy od doby, kdy já jsem připravovala stanovisko o právech cestujících a o nákladové letecké dopravě. Totiž v rámci této reformy jsou snahy o to, aby chom do textu vložili problematiku force majeure, tedy neočekávaných přírodních katastrof. My tedy v Holandsku s tím máme bohaté zkušenosti. Jestliže tam, kde nikdy nepršelo, najednou se vylije z břehu potok a ochromí to eh, hlavní železniční trasu, je tohle force majeure nebo ne? To je prostě potřeba stanovit a já vím, že eh, komise uvažuje také o této problematice, protože máme hned několik možností, které eh, by mohly prospět podnikání eh, v železniční dopravě. Například bychom mohli trošku zmírnit definici extrémního počasí. Já sám tedy eh, nejsem zrovna zastáncem užití konceptu force majeure. Myslím si, že cestující jsou eh, současným pojetím force majeure stavěni do role oběti, ale také si myslím, že na druhé straně je nepřijatelné, aby nová verze nařízení tuto věc vůbec neřešila. Dále, já jsem eh, provedl konzultace se zástupci spotřebitelských asociací a výsledkem je zjištění, že tedy eh, problematika vysokorychlostních vlaků by měla mít vlastní kapitolu a vlastní ustanovení. A já si myslím, že bychom mohli zajít ještě dál v případě tedy náhrad za spoždění eh, eh, v železniční dopravě, náhrada ceny lístku, ale když se vrátím zpátky k tomu, co jsme dělali v kontextu letectví, vidím, že je třeba mít eh, přesné informace a že je třeba nabídnout alternativní varianty cestování nebo případně ubytování, pokud je to nezbytné. V některých železničních stanicích eh, vznikají velké problémy. Někteří lidé tedy uvíznou na nádraží, kde eh, nejsou dostatečné kapacity, takže prostě nocují na podlaze, nevidí, kdy pojede další vlak a tak dále. A to je třeba řešit. A pak další bod, který vyplynul z konzultací, je otázka průjezdných jízdenek. Já pravidelně dojíždím z Holandska do Štrasburku. Jedu do Paříže a potom do Štrasburku. To znamená, že vlastně přesedám z vlaku jedné společnosti do druhé. Můžu si koupit lístek z Rotterdamu do Štrasburku, to je v pořádku, ale ve chvíli, kdy si kupuje ten lístek na holandské webové stránce, tak vlastně eh, nevidím, že eh, mě eh, tato celková jízdenka stojí víc, než kdybych koupil dvě jízdenky od těch dvou železničních společností. Jestliže si kupují jízdenku od z Paříže do Štrasburku a vlak do Paříže má spoždění a mě ujede spoj do Štrasburku, chci navíc, aby tedy byl někdo jasně zodpovědný a pomohl mi situaci vyřešit. A francouzské železnice v tomto ohledu nejsou příliš vstřícné a samozřejmě pokud máte přímou jízdenku, tak jste na tom asi lépe ve chvíli, kdy váš první vlak má spoždění. Nicméně, kdykoliv tedy vlastně vám ujede spoj, potřebujete nějakou pomoc. Takže to je celá řada problémů, které se objevují. Já myslím, že nejjednodušší by to asi bylo řešit formou přílohy, ale já nejsem tedy typicky podnikatelem v tomto sektoru, ale kdybych byl tak eh, by mi z toho, myslím, šla hlava kolem, protože tedy eh, všechny ty jízdní, ty železniční řády mají stovky stránek a je to příliš složité a musíme najít nějaký kompromis. Komice potřebuje plné a komplexní informace, ale zároveň je také třeba jasně říci, že eh, tedy příliš detailní informace zachází příliš daleko. Děkuji za EPP. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Je mi líto, že jsem dorazila trošku se spožděním, ale příprava na půdě naší frakce ještě není hotová, nicméně kolegové ještě dorazí. Návrh, tak jak jej představila komise, zněl, že je třeba že eh, třeba zatraktivnit železniční dopravu, zvláště když hovoříme o přeshraničních propojeních. A tady musíme postupovat krok za krokem. Nejefektivnější by asi bylo zlepšit práva cestujících. Takže já plně souhlasím s tím, že bychom se měli soustředit na jednotnou, na to, aby pravidla byla eh, aplikována jednotně a abychom odstranili výjimky. Má to samozřejmě také ještě několik dopadů, které by měly být analyzovány, několik návrhů. Jeden z nich se týká článku 24. Jako pra, jakožto pravidlo informace a pomoc osobám s postižením, nevím, jestli jste o tom mluvili, ale Toto by mělo být povinné pro eh, veškerou železniční dopravu. A já nevím tedy, jestli je tu nějaká provázanost s tím připravovaným evropským eh, za evropskou legislativou na pomoc postiženým, která je nyní eh, předmětem trialogu. Rozhodně bych uvítala, kdyby byly omezeny podmínky, za kterých je třeba poskytnout asistenci osobám s postižením, protože například někde platí nutnost zažádat si o asistenci 48 hodin předem a to je tedy úplně eh, absurdní, to by eh, mělo, tato doba by měla být zkrácena. A pokud jde o článek 17, a já jsem hovořila, eh, že Denis hovoří o problematice přímé jízdenky. Možná bychom mohli tedy uvažovat o tom, zvýšit eh, tedy výši náhrad eh, za spoždění, protože víte, že v tom rozsahu 60 až 120 minut eh, je tedy uhrazeno jenom 25 té přímé jízdenky. A já myslím, že kdybychom pokuty za spoždění navýšili, takže by to provozovatele jistě motivovalo k tomu, aby eh, vlaky jezdily včas. Samozřejmě, článek 5 je eh, žádoucí a je chválné, že chceme odstranit diskriminaci v závislosti na státním občanství hmm či zemi, o to nám přesně jde, je eh, například v tom nařízení o geoblockingu, ale i tady lze je co zlepšit. Je důležité, aby eh, pasažéři měli možnost používat studentskou slevu, seniorskou slevu, slevu pro děti, ve chvíli, kdy se kupují tedy přeshraniční jízdenky, aniž by bylo diskriminováno podle jejich státního občanství. A pak je tu další bod. Já si kladu otázku, nebo spíš mám pochybnosti, zdali ten koncept závažných povětrnostních podmínek spadá pod koncept force majeure. Jak chcete přesně tady definovat nepříznivé eh, počasí, nebo jak, eh, tady jaká preventivní opatření v této věci existují. Já chápu tedy ten princip klauzule force majeure, ale její užití by mělo být omezeno na minimum. A v tomto nařízení by to mělo být definováno přesněji. Mám také ještě dvě otázky na komisi. Za prvé, článek 6 tohoto nařízení říká, cestující mají nárok na to, aby se sebou do vlaku vzali jízdní kola, ale tato jízdní kola musí být uložena tak, aby nikomu nepřekážela, na druhé straně také nedošlo ke škodám a proto by měla být skladována eh, pod dozorem. A já občas cestuji s kolem a říkám si, kdo tedy vlastně je zodpovědný za to, že kola nepřekážejí a nepůsobí škodu. Já myslím, že to nelze řešit nějakým dozorem ze strany provozovatele trati, ale že by tu měla být sdílená zodpovědnost pasažéra a provozovatele. A zároveň ve stejném článku se říká, je mož, z bezpečnostních či provozních důvodů je možné odmítnout přepravu jízdních kol. A tady je třeba to tedy přesně vymezit a omezit. A konečně v článku 10.5 se uvádí, tam, kde není automat na jízdenky nebo pokladna v dané stanici osoby s postižením či s redukovanou mobilitou by měly mít možnost koupit si jízdenku eh, na, ve vlaku bez přirážky. A jestliže tedy není možné koupit si jízdenku přímo ve stanici, tak prostě ani osoba s postižením, nejenom osoba s postižením, ale všichni cestující nemají možnost koupit si jízdenku. A měli by tedy mít možnost zakoupit jízdenku přímo ve vlaku bez přirážky. A nebo nějak jinak. To je tedy vše z mojí strany v tuto chvíli. Děkuji. Děkuji také Denisovi. A těším se na další dobrou spolupráci. Děkuji a požádám vás, aby jste tedy dodržovali časový limit. Lucy Andersen, děkuji. Opravdu eh, vítám připomínky zpravodaje a Rozy, protože mohu souhlasit s tím, co tu řekli. Za socialisty a demokraty, za sociální demokraty musím říct, že je to velice důležitý návrh a i když tedy se objevuje téměř ke konci našeho mandátu. Eh, přesto eh, máme za povinnost přijít s návrhem, který bude opravdu kvalitní a výhodný pro osobní dopravu i pro podniky. Rozsah působnosti byl rozšířen o místní, přeshraniční a další typy dopravy tak, abychom měli celoevropský přístup k dopravě. A to, eh, myslím, také tedy eh, jistě vzbudí větší důvěru v našich občanech a možná i trochu přispěje i k trochu jinému pohledu na cestování po železnici. Pokud jde o force majeure, tady souhlasím s Denisem v tom, že v podstatě nic takového nepotřebujeme ve vztahu k železniční dopravě. Já jako stínová eh, zpravodajka jsem pracovala na návrhu k právům cestující v letecké dopravě, který nyní usnul na mrtvém bodě. Usnul na mrtvém bodě, protože se tahne celá řada soudních pří, které se opírají právě o koncept force majeure. Ale já myslím, že tedy v železniční dopravě je to něco jiného, nejsou to letecké společnosti a lze tedy přijmout celou řadu preventivních opatřeních, čili my se díváme skepticky na vložení ustanovení o force majeure do textu. A navíc tedy noví provozovatelé eh, tratí sami říkají, že nic takového nepotřebují. Jen ty tradiční společnosti trvají na tom, že je to dobrý nápad. A pokud jde o, nějak, o některé další problémy pro nás, na půdě IMCO je velmi důležité. My jsme tady včera měli velice užitečné slyšení na půdě TRAN. Měli jsme tam zástupce celé řady zainteresovaných skupin regulátorů, Evropského fóra postižených v dopravě, měli jsme tam zástupce polských státních železnic a podobně. A eh, jejich příspěvku vyplynulo, že tedy problematiku nákupu lístku je třeba řešit důkladně a komplexně. Jestli, i, jest, i když si koupíte dvě oddělené jízdenky, v podstatě platí taková gentlemanská dohoda, že eh, tedy i pokud eh, vám ujede spoj, můžete pokračovat dál relevantním vlakem a že nikde neuvíznete. Já vím, že můj kolík, můj kolega se ještě vyjádří k problematice eh, postižených cestujících. Příští týden tedy o tom budeme také jednat. Já doufám, že se vás dostaví co nejvíce. Ale je třeba, aby tady ta asistence pro osoby s postižením se stala něčím standardním, aby nebylo třeba si to objednávat několik dní dopředu. Minimálně ve Spojeném království je to tak, že tedy všechny posádky vlaků jsou dobře vyškoleny a jsou schopny asistovat eh, cestujícím s celou řadou různých postižených. A i když celá řada stanic v Evropě nyní je již přístupná, proč vozí, vozíčkáře neplatí to o samotných nástupištích. To jsme řešili včera na půdě výboru TRAN. Je to opravdu velmi komplikovaná věc a my to budeme řešit v rámci přílohy. Také jsou tu určité tedy právní aspekty prosazování práv cestujících. Jedním z klíčových problémů v praxi je to, že lidé mají sice dobrá práva, ale jen obtížně se daří je prosadit. Takže tento výbor má tedy dost zkušeností například s alternativním řešením sporů a podobně, takže naše národní regulátoři by měli být vybaveni potřebnými pravomacemi. Já budu eh, předkládat eh, pozměňovací návrhy k problematice řešení stížností, eh, mechanismu mm, řešení sporů a tak dále. A za náš výbor mohu říci, že tedy také chceme opravdu důkladně vyřešit problematiku přepravy jízdních kol po železnici, protože nám jde o to, abychom položili základ pro dopravu, která funguje eh, ve všech svých potenciálních módech. Takže my hodláme předložit pozměňovací návrhy, i když to nebude eh, velký, zbytečně velký počet. Děkuji a za EKR <clears throat> pan Sulík. Děkuji. Já v zásadě tuto iniciativu vítám. My bychom se měli snažit o to, aby se železniční trh v Evropě otevíral soukromým eh, přepravcům, protože se tím snižují ceny a zvyšují služby. A proto je daleko důležitější snažit se odbourat bariéry a ne za každou cenu sjednocovat pravidla. Pravidla klidně mohou být různá v různých zemích, v různých společnostech, ale důležité je odbourávat bariéry. Dále vítám přesnější definici ustanovení o vyšší moci, přírodních pohrom a jiných překážek typu Vismajor. Nemyslím si, že za všechno má být potrestaný přepravce a považuji za problematické rušení různých výjimek. Ono je v zásadě dobré nemít výjimky. Čím méně výjimek, tím lépe, ale pokud už nějaké výjimky máme, tak eh, jsou naplánované do roku 2024 a teď kvůli relativně krátké eh, době je mermomocí rušit a vnášet nejistotu do podnikání těchto společností nepovažuji za správné. Jsou to dva návrhy. Jeden je na návrh na zrušení výjimky pro městské a příměstské e, spoje, které e, jsou provozované přeshraničně a druhá se týká dálkových vnitrostátních e, spojů do roku 2020. Předložím také jeden svůj návrh. Byl bych proto, abychom zrovnoprávnili kombinované lístky s přímými lístky. Není správné nutit přepravce prodávat přímé cestovní lístky, které jsou složené z několika eh, cesta, které by museli pokrývat eh, jedinou smlouvou, co si myslím, že je špatný způsob ochrany spotřebitele. A nakonec, a chápu výzvu paní předsedkyně, že nemám mluvit dlouho, takže na závěr ještě dvě krátké poznámky na pana předkladatele. Ten příklad rotterdam Strasburg, kdy jeden přímý lístek je dražší, než si koupit ty jednotlivé jízdenky, to je právě případ, do kterého by ani státy, ani Evropská unie vůbec neměly zasahovat tak je prostě ten společný lístek dražší, o co jde Mm, z toho nebude mít nikdo smrt, kdo chce ušetřit těch pár lístků, ať si je koupí jednotlivě, tomu nikdo nebrání. Kdo to chce mít jednodušší, koupí si jeden přímý lístek, bude třeba dražší nebo třeba ani nebude. Pojďme se do toho nemíchat a nechme ty firmy, ať si to rozhodnou sami. A na závěr se mi líbila myšlenka paní z EPP, že pokud budeme mít lístky bez příplatku, protože nešli koupit na nádraží, proč by to mělo platit jen pro postižené, ať to platí pro všechny cestující. Prostě když nejde koupit lístek na nádraží, tak eh, ať se dá koupit ve vlaku. To by bylo, myslím, daleko spravedlivější. Děkuji za pozornost. Thank you very much. And then, uh... Děkuji. Dita, možná vy chcete, já mám já mám tady poznámky, které jsem chtěla přečíst za kolegyni, takže já dám slovo dítě. Děkuji, paní předsedkyně. Za naši stínovou zpravodajku bych, našeho stínového zpravodaje eh, Zpráva spotřebitelů by měla být v jádru tohoto nařízení vysoká minimální pravidla na evropské úrovni. Chtěl bych zdůraznit několik bodů. Jednak se to týká definic, měly by být konzistentní s další eh, legislativou ohledně práv cestujících, jako třeba v případě cestujících v letadle nebo v autobuse. Matias by také rád věděl, proč je rozdíl mezi městskou, příměstskou a regionální dopravou a komise tu ten rozdíly ať vysvětlí a proč je to rozlišováno. Druhá věc se týká uh, vis major. Tato definice by taky měla být v souladu s definicemi v leteckém průmyslu například. A Matias je trochu překle, překvapený hodnocením dopadů, které říká, že zavedení vyšší moci by mohlo uh, snížit ochranu spotřebitelů uh, Eh, o 560 až 120 milionů eur. Budeme to ještě dále studovat, ale zajímalo by nás názor komise a eh, navrženo a navrhno úlevu pro podniky. E, dostupnost samozřejmě e, jsme proto, aby byla nádraží a nástupiště povinně dostupná pro zdravotně postižené, e, nicméně je potřeba také mm, rozpracovat článek 26 bod B, aby mm, se to týkalo veškerých zaměstnanců, kteří přicházejí do styku s cestujícími. A poslední bod eh, se týká prodeje jízdenek. Cesta, která je realizována několika dopravci, by měla být považována za jednu cestu, bez ohledu na to, jestli je přeshraniční nebo vnitrostátní a operátor, který prodává tu přímou jízdenku, zodpovídá za celou cestu. A měli bychom zajistit, že spotřebitel Eh, se vždy bude obracet na toho původního eh, operátora, pokud bude žádat nějaké reklamace nebo kompenzace. A dále bych chtěl říci, že my jako Evropský parlament bychom měli eh, a uplatnit osvědčenou praxi s vysokými minimálními standardy pro ochranu spotřebitelů. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. A za zelené, paní Reda, děkuji, děkuji zpravodaji za velkou práci. S řadou těch návrhů můžeme souhlasit. Pro zelené je to moc důležité. Musíme učinit konkrétní kroky, abychom zlepšili atraktivitu železnice Procestující evropští poslanci si jsou vědomí, jak je složité si rezervovat eh, a kupovat jízdenky, eh, zvláště přeshraniční, a je těžké například vůbec najít nejlevnější cenu nebo vůbec eh, zjistit, jaké spoje existují, protože neexistuje pořádná výměna informací mezi provozovateli a je to taky o, o otázka snahy omezovat nabídku, takže Komise navrhuje regulaci, že by jízdenka měla být nabídnuta kdykoliv je to možné. My bychom měli zajistit, aby to možné bylo, aby prostě si vyměňovali ty potřebné informace a přístup k rezervačním systémům, tak aby byla skutečná konkurence a opravdová možnost, aby spotřebitel našel nejlepší nabídku. A to by se mělo dělat prostřednictvím otevřených standardů, nediskriminačním způsobem takže třeba taky dostupnost takových rezervačních systémů by měla být zajištěna jako dostupnost samotných dopravních služeb. A to se týče vyšší moci, my jsme proti zavedení této nové výjimky. Máme situaci, kdy soudní dvůr již uvedl, že cestující má mít i v těchto situacích nárok na kompenzaci a pokud by tato možnost byla, tak bychom snižovali ochranu cestujících. Lucy jasně vysvětlila, že železnice a letecká doprava není totéž. Jestliže letadlo nemůže bezpečně letět za určitých podmínek, tak je to něco úplně jiného, než když je železniční eh, dopravce překvapený, že na konci roku sněží. Takže to, tady je možnost eh, zneužití eh, podobných ustanovení příliš vysoká. Co se týče přímých cestovních dokladů, souhlasíme s, s zpravodajem, že by neměla být stejná cesta eh, dražší a mělo by se zajistit, že jízdenky mohou být plně refundované. Máme určité pochybnosti ohledně návrhu v článku 10.6, 106 eh, u samostatných jízdenek eh, na, za jednu cestu, tak tam může eh, dojít k tomu, že žádnou kompenzaci cestující nedostane, když je o tom předem informován. A co se týče osob s postižením, souhlasíme s tím, co říkala Rožatun, 24-hodinová objednávka je naprosto směšná. Například v Nizozemsku je to hodinu předem, nebo třeba ve Spojeném království, to je taky poučné. Hmm. A potom samozřejmě prosazování pravidel je důležité, takže eh, se hmm, Um, musíme zajistit, aby um, národní orgány mohly zajistit prosazování to, této legislativy. Máme trošku problém, co se týče časového plánu. Víme samozřejmě, že je to těžké uh, hlasovat dříve než ve výboru TRAN, ale měli bychom s výborem TRAN spolupracovat tak, aby body, které jsou specifické pro imko a ochranu spotřebitelů, byly opravdu vzaty v potaz Myslím si, že je tu mnoho konvergencí mezi stínovými zpravodaji, ale pokud budeme hlasovat po výboru TRAN, tak je nebezpečí, že body IMCO nebudou vzaty v potaz tak, jak by měly. Takže tím bych skončila a těším se na další spolupráci na tomto tématu. Děkuji, Julia. Co se týče hlasování, my máme hlasovat tři týdny před stran, takže to by mělo být v pořádku. No a nyní paní Hela. Paní Sehnalová, stručně. Chtěla bych jenom připomenout ještě jednou, že eh, příští středu v jednu hodinu mezi skupina tady tohoto parlamentu pro práva eh, osob se zdravotním postižením eh, bude pořádat slyšení, které se bude přímo věnovat cestování na železnici, takže nám to bych chtěla pozvat a jinak souhlasím s mnohým, co bylo řečeno, včetně o té nepřiměřeně dlouhé notifikační lhutě 48 hodin, protože ty rozdíly mezi státy nejsou v tomto smyslu úplně eh, zdůvodnitelné. Takže to je zatím všechno a příští středu se budu těšit na, s mnohými z vás na viděnou. Thank you very much and I would like to... Děkujeme. A nyní dávám slovo komisi. Yeah, thank you very much uh, for giving us the floor. Děkuji za to, že jste nám dali slovo a děkuji také za všechny připomínky. Myslím si, že s celou řadou připomínek se setkáváme opakovaně. Pokud jde o force majeure, je to tedy eh, v důsledku judikátu Evropského soudního dvora a problematiky eh, spravedlivého přístupu ke všem typům dopravy, protože vlastně ke každému typu dopravy se stane, se stahuje eh, koncepce force majeure, ovšem je třeba to přesně vymezit a samozřejmě pak tedy se také ty zainteresovaní liší v tom, zdali je to potřeba nebo ne. Pokud je o přímé jízdenky, je třeba připomenout, že toto nařízení se týká informací pro pasažéry, takže to není místo kde bychom měli upravit eh, přímé jízdenky. To je spíše v gesci čtvrtého železničního balíčku a padlo rozhodnutí, že se to učí sám trh, jestli něco podobného je eh, žádoucí. Komise k tomu vydala rozhodnutí, ale zároveň chce vytvářet podmínky k tomu, aby bylo eh, zajímavé nabízet přímé jízdenky tak, aby aspoň tedy pasažeři věděli, co kupují a za jakou cenu. Potom, pokud jde o problematiku cen, k tomu se také vedla diskuze v kontextu delegovaných aktů, pokud jde o, o multimodální přepravu. V rámci legislativního postupu potom padlo rozhodnutí, že informace o ostatních možnostech, o ostatních možnostech je sice k dispozici, ale ne vždy s plným výčtem cen. A v rámci našeho nařízení chceme, abychom tedy, aby naši pasažeři mohli činit opravdu kvalifikované rozhodnutí a měli k tomu všechna potřebná data. Pokud jde o PRM, jízden, možnost zakoupit jízdenku přímo ve vlaku by mělo být eh, možné pro všechny typy pasažerů, ne, pasažerů nejenom ty postižené. My jsme se trochu obávali, my jsme to nechtěli navrhnout, říkali jsme si, jestli nezacházíme příliš daleko, ale je možné. Ale eh, rozhodně, tedy pokud to vy budete prosazovat, my to přivítáme. Pokud je o přepravu jízdních kol, proč jsme tu zodpovědnost nechali v rukou eh, pasažérů, protože máme spoustu vagónů, kde pořád ještě chybí bezpečné místo pro kola, kde tedy je není, není možné bezpečně uložit. A v tomto nařízení se nezabýváme samotnou inf- infrastrukturou, ale spíše informacemi, takže pokud víme, ne všude jsou k dispozici speciální vagóny pro přepravu jízdních kol. Do budoucna by to jistě bylo lepší, kdybychom měli jasně vymezená bezpečná úložiště jízdních, jízdních kol, takže byste si o ně nemuseli dělat starosti během cesty. Pokud jde o prosazování, souhlasíme s tím, že je třeba být důraznější. My jsme zavedli jasná pravidla, jasné lhůty, tak aby pasažéři přesně věděli, na co mají právo a na koho se případně obrátit, včetně lhuty eh, toho, kdo kdy je třeba zareagovat. Pokud jde o přílohy, možná se zdají být příliš dlouhé, o tom ještě můžeme diskutovat. ale tedy to, co je v textu, vyplývá z informací, které nám předali zainteresované skupiny. Je možné, že bychom mohli být méně detailní, ale pak bude potřeba se ujistit, že budeme mít k dispozici všechny informace, které potřebujeme jak k prosazování, tak k monitoringu. Kompenzace 25%, to je relativně nízké. Takže jo, rozhodně chceme motivovat železniční podniky k tomu, aby omezili případy spoždění. A tady se musíme rozhodnout, jestli zajdeme ještě dál nebo ne. Každopádně, pokud potřebujete nějaká další vysvětlení k různým článkům vaší zprávy, prosím, neváhejte nás kontaktovat. My vám ty informace předáme ústně nebo písemně. Děkuji. Děkuji zástupkyni komise a vidím, že úvahy o návrhu zprávy proběhnou 27. února, 27. března. Děkuji. Denise, nevím, jestli chceš ještě něco. Děkuji tedy také komisi za všechny odpovědi a přeji Denisovi hodně štěstí při práci nad jeho zprávou. A to znamená, že tu můžeme přivítat paní komisařku Běnkovskou, Takže nyní, když už jste se všichni dostavili, dovolte mi přivítat paní komisařku Běnkovskou na našem zasedání. A já vás všechny žádám o klid. Děkuji. Dovolte mi upozornit na to, že záměrem tohoto setkání dnes je za prvé prodiskutovat pokrok pracovní program komise, nadcházející iniciativy a postup práce na legislativních návrzích, které komise předložila, nebyly však přijaty a konečně se chceme také bavit o prioritách na kon, do konce roku 2018 a konce legislativního období. A s tímto předávám slovo paní komisařce. Ale ještě chci upozornit na to, že po vystoupení paní komisařky dojde k přeskumu a my jsme tedy trošku s klamání tím, že k jednání nad dalším tématem, tedy deaktivace palných zbraní, se dostaví jenom zástupci ředitelů příslušných direktorátů. A nyní tedy dávám slovo paní komisařce. Děkuji paní předsedkyně. Já se budu snažit být co nejstručnější, protože máme opravdu obrovský počet témat. Naposledy jsem tady vystupovala v dubnu loňského roku. Já vám děkuji za toto pozvání. A od té doby jsme dosáhli pokroku v práci na různých textech. Dosáhli jsme také Eh, politické dohody o geoblockingu hnojiv. Vím, že ten trialog proběhl docela dobře a také samozřejmě vítám. No já se prostě budu snažit být co nejstručnější. Eh, vítám tedy pokrok eh, u schválení typu. A také tedy chceme připravit zprávu z vlastní iniciativy k problematice zadávání veřejných zakázek. To je čistě z naší iniciativy, kdy nám jde o tak elektronické zadávání veřejných zakázek, tedy takzvané smart zadávání. A včera to pro vaši informaci řešil i ECOFIN. Pro nás je to velmi důležité téma a my se snažíme tady v, opravdu v praxi zlepšit to, jak probíhá zadávání veřejných zakázek, protože jejich prostřednictvím každý rok utratíme 3 triliony euro. A je to také důležité pro stav veřejných financí každého členského státu. My máme zprávu z vlastní iniciativy plánovanou také k problematice dvojí kvality zboží či proměnlivému složení zboží, jestli to tak mohu nazvat. Eh, naše společné výzkumné centrum se nyní zabývá metodikou testování a snaží se schromáždit důkazy o tom, aby tato debata byla skutečně podložená. Ale samozřejmě máme před sebou ještě mnohem víc práce a já vás budu informovat o postupu například u balíčku služeb, což je hlavní téma tohoto výboru. Také vítám to, že jste přijali zprávy a jednací mandáty ke dvěma důležitým tématům postup oznamování v službách a certifikace regulovaných procesí, profesí. Trialog k oběma tématům již začal a já doufám, že se to podaří rychle dořešit. Dovolte mi upozornit, že to, co jsme odprezentovali, jakožto balíček služeb, byl opravdu integrovaný balíček opatření. Jestliže nepřijmeme celý balíček a naředíme to na jednotlivé prvky, pak eh, tím samozřejmě také zmaříme celkový účinek. Takže i v oblasti ikat musíme dosáhnout nějakého pokroku. Mně je jasné, že to asi bude předmětem debaty, ale opět chci tedy vlastně jasně říci, co si o této iniciativě myslím. Je to velice symbolická iniciativa, která umožní poskyt, nabízet poskytování služeb po celé Evropské unii, přičemž tedy budou existovat potřebné bezpečnostní záruky. To je něco, co přímo pomůže našim podnikům a především malým podnikům. Ale evidentně, já si také tedy uvědomuji ty obavy, které máte, Uvědomuje si tedy obavy některých členských států, Já myslím, že tento návrh musíme zamítnout, ale dobře, žádné ne, ne, a zvlášť ne, ne teď, takže pokud je o obavy některých členských států, já tady vítám příspěvky všech z vás, kteří chtějí přispět k zlepšení kvality návrhu. Ale musíme dospět nejprve k stejnému chápání těchto návrhů. Někteře, některé zainteresované skupiny mají obavy, jiní chtějí být ambicioznější, než umožňuje náš návrh. A my jsme se snažili najít tu vhodnou rovnováhu v textu. A budu upřímná. Pro mě je nepochopitelné, že během tohoto mandátu aby nedošlo k posílení naší servisní ekonomiky, ekonomiky služeb. A já už jsem to říkala opakovaně i předtím. Návrh IKAT nezavádí v žádném případě princip země původu. Hostitelská země si ponechá stejná práva a nároky, jaké má teď. Čili hostitelská země bude mít veškeré pravomoce. ICART nebude mít negativní dopad na vysílané pracovníky nebo profesní kvalifikace. Opět to je tedy něco, co se často objevuje v tisku, ale není to pravda. A jestli chcete další vyjasnění těchto bodů, můžeme vám pomoci v projasnění textu nebo v tom, aby tento návrh byl vyváženější, ale prosím, nezablokujte ho. Protože tím jen zhoršíte podnikatelské prostředí, ve kterém musí eh, operátoři podnikat. A vy jste na jedné straně tedy tlačili na to, abychom měli ambiciozní balíček ke službám, na druhé straně Odmítáte tuto část balíčku a to je pro mě nepřijatelné. ICART přispěje eh, zvláště malým a středním podnikům, které budou schopny lepší konkurenceschopnosti na jednotném trhu. Takže já na vás apeluji, pojďme se dohodnout. Pro, a dospět k nějakému inteligentnímu kompromisu. A já osobně Spolu se svým sekretariátem udělám všechno pro to, abychom takovému kompromisu dospěli. Adopted. Again, my request. Let us not stop. A opět tedy na vás apeluji. Nestačí tedy eh, jenom hovořit o důležitosti jednotného trhu. Tohle je balíček, který se ho přímo dotýká a proto musíme dospět ke kompromisu. Jakákoliv jiná varianta představuje selhání. Další bod. Informační nástroj k jednotnému trhu. Já si zase uvědomuji, jak citlivé téma to je, pokud jde o důvěrnost dát, roz, rozsah působnosti návrhu, sankce. My jsme připraveni toto všechno ještě vyjasnit, ale opět obecně nelze pochybovat o tom, že tento návrh je prospěšný, zvláště pro malé a střední podniky a také přímo pro evropské občany. Nejde o nějaké rutinní dotazníky, jde o velmi přesně formulované otázky, které nám doufejme pomohou pochopit obavy z fungování jednotného trhu v Evropské unii. My eh, eh, tedy se jsme přesvědčeni o hodnosti náme navrženého právního základu, jak jsme vyjádřili i v pří, příslušném dopisu. A zase tedy se můžete spolehnout na moji spolupráci a pomoc v tomto kontextu. To platí také u našeho návrhu k digitální jednotné bráně, Digital Single Gateway. A já doufám, že naši občané díky tomu budou mít lepší informace o svých právech a elektronických postupech, jak Nyní pokud jde o balíček ke zboží. Jak víte, letos slavíme 25. výročí fungování jednotného trhu. Jednotný trh v oblasti zboží eh, má za sebou větší úspěchy než jednotný trh služeb, ale všude se najdou nějaké nedostatky a my bychom eh, se tedy na ně měli zaměřit. Za prvé, u produktů, kde existuje harmonizované pravidlo, nemáme dost informací. Tam, kde nejsou harmonizovaná pravidla, je problém v tom, že malé a střední podniky mají problém s přístupem na trh ve všech členských státech. To znamená, že princip vzájemného uznávání není v podstatě aplikován. Náš balíček řeší eh, v podstatě všechny tyto problémy. V praxi je to tak, že podniky, které chtějí prodávat zboží v jiném členském státě, musí platit nějaké daně navíc, případně eh, eh, vyhovět určitým regulatorním požadavkům. My tedy navrhujeme dobrovolnou deklaraci toho, že tento zboží plní všechny relevantní podmínky a požadavky. Za druhé, na bázi Solvitu bude fungovat e, systém rychlého řešení sporů. Pokud jde o dozor nad trhem, tady máme zhruba sedm nařízení, které fungují na evropské e, úrovni a je to tedy rozmanitá e, řada od elektronického zboží až po složení barviv. Nicméně potřebujeme se spolehnout na to, že tato pravidla jsou aplikována a jsou aplikována konzistentně. A to je samozřejmě práce orgánů pro dozor nad trhem v každém členském státě. Ale od stejných vlastně orgánů se dozvídáme, že je tu velká, eh, velký počet eh, případů, kdy ta pravidla nejsou dodržována až 85% v některých případech náš 58, promiňte. My tady chceme vytvořit striktní rámec pro kontrolu, který přispěje ne, ne, nejen k lepšímu dodržování této legislativy, ale také zlepšení situace na trhu. Za prvé, Některé podniky nechtějí tedy vlastně škodit, ale neznají pravidla. Takže těm pomůže, když budou ta pravidla jasná. Za druhé, Eh, orgány pro dozor nad trhem budou vybaveny lepšími nástroji, které jsou aktuální a umožní lépe eh, provádět práci. A to i v případě prodeje online, protože jeho objem stále eh, roste. A v tomto, pří, těchto případech tedy bude existovat konkrétní osoba v rámci Evropské unie, která bude zodpovědná za informace o, o schodě produktu. Za třetí, výrobci budou také mít někoho v Evropské unii, na kterého se mohou obrátit, a to platí i pro orgány pro dozor nad trhem. A za třetí, bude docházet k větší míře spolupráce a koordinace mezi členskými státy. V tuto chvíli v Evropské unii funguje více než 500 různých úřadů pro dozor nad trhem a e, nyní tedy vlastně vytvoříme větší e, motivaci pro jejich vzájemnou spolupráci a také nastavíme priority pro e, jejich práci. K tomu se sejde expertní skupina 5. března. A konečně, pokud jde o Made In, já vím, jak důležité je to pro vás téma, aspoň pro některé z vás. A jak si jistě vzpomínáte, já jsem vždycky byla připravená vyslechnout si různé argumenty. A podporuji i ty z vás, kteří chtěli mít made in, ale nebylo to možné. Nepodařilo se to prosadit na radě. Je třeba říci, že tento balíček služeb nenahrazuje návrh z roku 2013. Tohle je úplně jiný balíček. Ten předchozí je vlastně pořád ještě na stole, ale na půdě rady eh, existují dva protichůdné postoje s výsledkem, který známe. Já mohu jen opakovat to, co jsem již řekla. Jsem připravená vytvořit prostor pro diskuzi, pro dosažení kompromisu, pokud je tady některá ze stran připravena ustoupit. A samozřejmě jsem také připravena podpořit jakékoliv eh, inovace v této oblasti. Ale, co je mimořádně důležité, je to, že problematika Made in by neměla zablokovat další práce na tomto velmi důležitém balíčku. Musíme najít řešení na půdě rady, které doposud tedy eh, jsme nenašli. A ještě pokud jde o inovace a IPR, pro nás je to velmi důležité. V únoru, v listopadu, promiňte, jsme představili balíček IP, především pokud jde o konkrétní pokyny k IPRED, tak aby tato směrnice mohla být implementována po celé Evropské unii stejně. Naše hodnocení směrnice IPRED ukázalo, že text eh, je v pořádku, ale interpretován je různě, takže tady je třeba vydat k tomu dodatečné hlavní pokyny. Také jsme vydali sdělení k základním patentům Standard Essential Patents. To zní možná příliš technicky, ale je to velmi důležité protože Evropa se může stát takovým globálním špičkovým hráčem v problematice 5G a internetu věcí. A pokud ten, tuto problematiku nenastavíme eh, správně, tak nám vlastně ujede vlak, pokud jde o ty globální inovace. A konečně tu máme velice konkrétní případ z farmaceutického sektoru, tedy to, jakou úlohu hrají generická léčiva z Evropské unie na eh, globálním trhu. My jsme k tomu mm, vyhlásili strategii a tam jsme oznámili, eh, že uvažujeme o vydávání dodatečného ochranného certifikátu SPC, tak aby evropská generická léčiva a jejich výrobci Eh, vlastně vstupovali do hospodářské soutěže na stejné úrovni jakožto neevropští výrobci a že by měli tedy přístup na exportní, na vývozní trhy. Tím tedy žádným způsobem nesnižujeme úroveň IP ochrany v Evropě. To rozhodně není náš záměr a také k tomu nedojde. Ale nyní tedy teprve ještě zvažujeme o dopadu této iniciativy na celé odvětví, takže zatím jsme nedospěli k žádnému rozhodnutí. jakékoliv naše rozhodnutí musí, mít, musí být velmi dobře odůvodněné, opodstatněné. To je tedy víceméně všechno, co řešíme. Samozřejmě můžu říct také pár slov k třetímu balíčku mobility, ale možná by bylo dobré nejprve zahájit diskuzi. Protože spou- máme před sebou pořád ještě spoustu práce. Komise má před sebou ještě 20 měsíců práce a parlament ve vašem složení také, takže je důležité, abychom dosáhli pokroku u těch nejdůležitějších balíčků. Děkuji, paní komisařko, za tyto informace. My máme ještě do konce legislativního období spoustu práce takže začnu asi prvním kolem otázek koordinátory skupin a poté budeme pokračovat dalším kolečkem, dalšími poslanci. Takže nejprve má slovo Andreas Šváb za EPP. Děkuji. Paní předsedkyně, paní komisařko, je nám potěšením, že jste zpátky v IMKO po několika měsících. A jak jste říkala, je tu mnoho nových návrhů, na kterých pracujeme částečně úspěšně konkrétně návrh eh, ohledně proporcionality, kde já jsem zpravodajem, tam se blížíme k nějakému řešení, protože i rada je ochotná nám pomoci, takže o tom se nebudu dlouho rozpovídávat. Jedna věc, o které jste hovořila, a to je balíček obrany, který jste prezentovala, který je velmi důležitý nejenom pro evropskou bezpečnost, ale také pro jednotný trh, protože asi víte, že jsme na tom pracovali už poměrně dlouho, ještě předtím, než jste nastoupila do funkce. A vždycky jsme si stěžovali, že v oblasti obrany je velmi těžké spoléhat na evropské normy a přesvědčit členské státy, že to už není jenom otázka národní bezpečnosti, ale že my budeme schopni zlepšit naše kapacity jedině tehdy, když to budeme dělat společně, bez ohledu na to, odkud eh, to zboží přichází. Takže vás eh, chci požádat, abyste nás seznámila se svými poznatky po předložení balíčku o, do, o obraně, abychom jimi mohli jaksi na tom pracovat lépe. Děkuji a za SND Nikola Kanty. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat paní komisařce za to, že dorazila mezi nás. Balíček ohledně služeb už byl představen z její strany. A co se týče celé této problematiky, tak myslím si, že jsme na dobré cestě. Já bych chtěl zvláště hovořit o notifikaci a o této problematice. Myslím, že jsme tady dobře zapracovali. Ale máme tady eh, některé body, kde se nám text komise příliš nepozdával. A co se týče eh, e-karty, tak tady budeme i nadále jak si bojovat a budeme odmítat tuto záležitost. Vy už to víte, už to v podstatě proběhlo na úrovni tři výboru a my jako politická skupina se domníváme, že je to nebezpečný, špatný eh, návrh. A dokonce bych řekl, že je to určitá symbolika. A my nepotřebujeme symboliku, my potřebujeme užitečné návrhy. Takže není to užitečný návrh, dokonce i eh, je tady určitá, určitý potenciál škodlivosti. A musím říci, že mm, ten současný balíček, o který jde, je velmi zajímavý. Zvláště je tady ta otázka vzájemného uznávání, to je velmi dobrá věc. A pak tady máme další aspekt, který je důležitý, a sice dohled nad trhem. Myslíme si, že to bude eh, dobrý balíček, který bychom mohli pod, eh, podpořit. Možná, že by se dal zlepšit v některých aspektech zvláště s ohledem na e, dohled nad e, jednotným trhem v Evropské unii. Tady jsou určité slabiny z hlediska boje proti padělání. Pokud se jedná o výrobky, které e, jaksi dorazí na teritorium Evropské unie a neodpovídají našim požadavkům. Jinak ten návrh je naprosto výborný a mm, myslím si, že jsou zde velice pozitivní aspekty. Takže my jsme z tohoto hlediska na straně e, komise a doufíme, že i členské státy budou přesvědčeny, že tady je nutné mít lepší spolupráci ohledně dohledu nad trhem. A pak ještě poslední bod. E, to je bod, který je velmi problematický. E, v tomto Eh, výboru bychom chtěli tyto e-karty odmítnout, ale zároveň tady máme určité požadavky, eh, které s tím souvisejí, takže to budeme muset ještě dořešit na našem výboru, co se týče této elektronické karty. Takže mm, myslím si, že i právní služba parlamentu by se k tomu mohla mm, intenzivně vyjádřit. V každém případě je tady řada aspektů, které by se daly zlepšit tak aby tady byl konkrétnější návrh. Thank you very much. Děkuji. Také čekáme na Dena Daltna z EKR, takže nyní dostane slovo Dita Charanzová, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji paní komisařko, že jste přišla mezi nás. E, máte mnoho práce před sebou a čas letí. Přála bych se zaměřit na budoucnost, ale bohužel přece jenom musím trošku zpátky. Jak správně říkala paní předsedkyně, my eh, budeme mít my budeme mít postup s kontrolou a já mám několik hm, technických otázek a chci se eh, zeptat hm, eh, na vaše politické názory a postoje a e, dále, e, jak jste zmiňovala směrnici o střelných zbraních před rokem, byla to komise, kdo prosadil novou směrnici o střelných zbraních a tehdy byly různé názory o tom, zda je to dobré pro bezpečnost v Evropě nebo není. Z procentní názor parlamentu byl jednoznačný. A jestli něco potřebujeme rychle přijmout, tak je to nový nástroj o deaktivacích. A komise to na plenárce slíbila. Nová pravidla, eh, nové nařízení má být, že bude přijato do května 2017. Teprve do konce roku budete schopni dokončit práci na tomto nařízení a přitom to ještě není ani přípravě, takže můžete zdůvodnit nám nějak to zpoždění? A moje druhá otázka se týká více obsahu, protože zdá se, že tady je veliké nedorozumění mezi právní službou parlamentu a způsobem, jak interpretuje směrnici komise. Můžete nám jasně říci, jak deaktivované zbraně budou považovány, jestliže již byly zneškodněny podle národní legislativy před dubnem 2016, dále zneškodněny podle stávající směrnice z roku 2016 a jaký bude jejich status, když nová prováděcí nařízení vstoupí v platnost. To není technická otázka, je to velice důležité. Náš společný cíl je zlepšit bezpečnost v Evropské unii zpravodaji. Děkuji. Děkuji, Dito. A za GUE mám De Děkuji. Děkuji, paní komisařko, že jste přišla. Budu stručný, ale chci říci, že obecně Co se týče vnitřního trhu, já to vidím velmi pozitivně. Třeba nedávno jsme, právě teď jsme hovořili o přeskumu práv cestujících na železnici a jsem rád, že jsem zpravodajem. Určitě podporuji návrhy s pozměňovacími návrhy a tak dále. A e, co se týče balíčku služeb, Eh, do jaké míry se nás to týká. Vždy tady byly jaksi dvě výzvy ve společnosti v oblasti služeb na vnitřním trhu. Jedna, a to není vlastně součástí té dnešní diskuze, ale především co se týče služeb obecného ekonomického zájmu vytvářejí nejenom svobody, ale také spoustu byrokracie se všemi systémy kontrol a, a revizí. A já jsem nikdy neviděl žádné hodnocení dopadů nebo vůbec žádné hodnocení ze strany komise. Když se podíváte na všechny ty služby, které se staly nějakým způsobem součástí e, trhu, co to přineslo a co to stálo z pohledu byrokracie. Takže kdyby bylo možné získat nějaké takové hodnocení z komise, tak by to třeba některé ty problémy obavy odbouralo. Další moje eh, eh, obava se, se týká eh, nezaměstnaných a jejich konkurenci vůči zaměstnaným lidem, no, tedy eh, osoby samostatně výdělečně činné a způsob, jakým konkurují zaměstnancům, podmínky, za kterých podmín, podnikají v, v těch eh, levnějších částech Evropské unie a potom jezdí sem hm, a jakoby v rámci vysílání, tak to vyvolává mnoho obav, eh, jak trh se službami bude vycházet s trhem práce. A na pozadí jsou výzvy, které se týkají návrhu e-card, ale také jsou tu různé jevy jako crowdsourcing, eh, různé aktivity, které nejsou vázané na určité místo, čili existuje tu celá řada různých obav, když hovoříme o službách jako součásti jednotného trhu. Takže jsem rád, že zmiňujete malé a střední podniky, co se týče e-card. Oni taky přišli ke mně do kanceláře a říkali, že se jim e-card nelíbí a že nechtějí, že to není... Že, eh, pro ně řešení a vy říkáte, že pro ně je to potenciál, ale No, oni říkají, že je to pro ně nevýhodné, protože mm, se musí zkontrolovat, jestli splňují všechny podmínky a tak dále. E, a to tež, co se týče informačního nástroje pro jednotný trh, ten nástroj tam mi malé a střední podniky, a zvlášť malé podniky, říkají, že se jim ten návrh nelíbí. Nemyslí si, že bude fungovat. Je to eh, jaksi vzdálené od právního základu, takže to je těch pár věcí, které jaksi nadále zůstávají obecně problematické. Nejenom obecně ve společnosti, ale zvlášť u malých podniků. A nyní za zelené Julia Reda. Děkuji jsem ráda, že jste tady opět mezi námi. Nebudu se znovu zabývat i kartou. Kolegové už tu kritiku jak si vyjádřili, my s nimi souhlasíme. A e, zmíním dvě věci, o kterých se moc nemluvilo. Sledovali jsme IP balíček z loňského roku a plně souhlasím, že Eh, výjimky, to není o vysoké nebo nízké ochraně, ale to je o tom ujistit se, že farmaceutické firmy budou schopné vyrábět generika, což může být velice důležité pro záchranu životů a aby eh, evropské podniky mohly konkurovat eh, na rovném základě a taky zajistit, že SEPS nebude vytvářet bariéry pro podnikání nových subjektů, to je velmi důležité. Ale chtěla jsem se zeptat na další oblast pro obl, eh, v oblasti duševního vlastnictví, protože Madi Delfo v pondělí prezentoval v ehm, takzvané patent rolls, což je mm, jev, který známe ze Spojených států, kde firmy, které nejsou sami vynálezci, strategicky nakoupí patent v zájmu sporu budoucnu proti malým a středním podnikům a někdy používají patenty, které by třeba původně neměly dostat, protože protože e, chrání často velmi triviální věci a tak nevíme, jestli komise také sdílí závěry této zprávy, jestli tento jev je e, na vzestupu v Evropské unii a jestli jsou nějaké naplánované další akce. A další otázka, se eh, týká zákona, který tady prošel už dávno, směrnice o bavení z roku 2014. Parlament jasně řekl, že očekáváme univerzálně o interoperabilní nabíječky na všechny mobily a komise to měla pouze implementovat a ne rozhodovat, jestli to je nebo není dobrý nápad. My čekáme na tu implementaci a myslíme eh, si, že jak si tady to velké tajemství je, že jedna firma se prostě vůbec nesnaží a to je Apple. A takže viděli jsme v jiných částech komise, že se třeba Apple nebojí. Doufáme, že ani vy se Apple nebojíte a že přijmete potřebné kroky pro implementaci této směrnice, která je pro nás velmi důležitá. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. A nyní dám slovo opět paní komisařce. Obraně. Pokud jsem to správně pochopila, chcete slyšet o problémech eh, v sektoru obrany. Evropský parlament už dlouhou dobu usiluje o to, abychom měli stejná pravidla u veřejných zakázek v sektoru obrany, úplně stejně jako v jiných odvětvích, takže já eh, vedu dialog s členskými státy už dlouho v této věci. Některé z nich neodpověděly na všechny moje otázky, takže já jsem zahájila řízení pro porušení proti Polsku, Itálii, Portugalsku, Nizozemsku a Dánsku. Takže pět případů řízení pro porušení samozřejmě. To je komplementární k tomu, co už děláme v oblasti Evropského obraného fondu. My chceme, aby Evropský Obraný sektor byl eh, tedy nejenom kompetitivnější v rámci Evropy, ale také eh, z pohledu vnějšího světa. Tato řízení pro porušení běží a já samozřejmě přijdu s něčím dalším, pokud to bude potřeba. Pokud jde o e-card, e-card, Pan Dante řekl, že je to nebezpečné, samozřejmě eh, to záleží na tom, co je pro vás nebezpečné, který aspekt. Ale obecně, když já hovořím s podniky, samozřejmě hovoříme s různými typy podniků a združení, ale obecně v Evropě, když hovořím s podniky, eh, podporují myšlenku e-card. Vidí to jako příležitost, která zjednoduší celý proces. Já nechci zabíhat do technických detailů, ale pro mě malý podnik, který čelí nepochopitelným procedurám a papírování ze strany členského státu, a přitom chce nabízet služby přeshraničně. To bude mít daleko jednodušší, když si všechno bude moci vyřešit ve svém členském státě. Pořád to tedy bude administrativní eh, zátěž, a to také pro ty příslušné orgány, ale aspoň je to donutí spolupracovat. A ten podnik vlastně eh, si vyřídí všechno ve svém vlastním jazyce. Tím se všechno zkrátí. Bude moci začít poskytovat služby v jiné zemi rychleji a také to celý proces usnadní. Jestliže máte jakékoliv otázky, kromě země původu, což není pravda, kromě další zátěže pro podniky, to také není pravda. Pokud budete mít jakékoliv detailní otázky k e-card, já jsem připravená na ně odpovědět a najít nějaké řešení, které by bylo dobré pro všechny strany, ale prosím, neodmítejte to. A nevypracovávejte stanoviska, která vycházejí z chybné interpretace. To, co tu komentujete, vlastně není obsahem návrhu k elektronické kartě. Tady je tím záměrem usnadnění situace pro malé podniky, které nemají velká právní oddělení. Pro ně je to opravdu užitečné. Takže prosím, Začněte se tím opravdu zabývat, pokud máte nějaké konkrétní otázky, my vám na ně odpovíme. S výjimkou země původu, protože to stejně není pravda. Ale prosím, hlavně to nezamí, nezamítejte, protože je to důležitá část našeho balíčku. Bez toho Někteří z vás říkají, že to je příliš ambiciozní, nebo naopak se to ani nevyplatí diskutovat. Některé jiné členské státy, některé jiné podniky naopak říkají, že je to málo ambiciozní že čekali větší míru ambicioznosti. Takže my prostě musíme najít řešení bez toho, nám zbyde pouze proporcionalita a postup oznamování. Proporcionalita je velmi důležitá, ale není to jádro tohoto návrhu, takže prosím, položte nám otázku, my na ní zareagujeme, ale neříkejte od začátku, že návrh zamítnete. Takhle by to být nemělo. My nemůžeme poté, až tady skončí toto legislativní období, nebudeme moci eh, tvrdit, že jsme se snažili něco udělat pro jednotný trh, pokud nebudeme řešit tento návrh. A k těm dalším větem, dě, věcem děkuji panu Dantemu za jeho podporu. A pozitivní vyjádření k balíčku, toho si vážím. Pokud je o palné zbraně, Tady chci říci, že komise nepředložila návrh se spožděním. My jsme navrhli nová kritéria pro deaktivaci v dubnu 2017, dokonce o měsíc dřív, než byla lhůta. To znamená, že jsme dodrželi načasování a pak tedy členským státům trvalo dlouho, než to prodiskutovali. Z rady se to do parlamentu dostalo v listopadu 2017. Je to tedy, já tedy opravdu dělám věci včas, proto je pro mě důležité to připomenout. Pokud jde pak to byla další otázka k palným zbraním aktivaci. Za prvé, my trváme na vyšší míře deaktivace, protože je to právní závazek. Jak si možná vzpomenete, členské státy a Evropský parlament, po té, co proběhla diskuze k deaktivaci, nás požádali, abychom, vypracov, abychom opět změnili pravidla, protože to nebylo dokonalé a na tom právě pracujeme, ale ta právní situace je taková, jaká je. Palné zbraně, které byly deaktivovány už jednou, budou muset být deaktivovány opětovně, pokud se dostávají na trh. To je prostě zákon, to je uh, zákonná povinnost a to, je, to není nic, co bychom si vymýšleli. Pokud jde o pokud jde o univerzální nabíječku, A poté, co jsme obdrželi informace stran od příslušného průmyslového obdětví, že Současná úprava není uspokojivá, zvažujeme různé varianty toho, jak zasáhnout, včetně legislativní iniciativy. To je tedy vše, co k tomu v tuto chvíli mohu říci. A také uznáváme u CEP negativní úlohu tedy těch trolů, který, kteří se vloudili i do komunikace o standardním patentu. Nicméně ten vývoj monitorujeme velmi pozorně. Pokud jde o to, zdali dochází nebo nedochází ke kolizi mezi e-kart, mezi elektronickou kartou a situací na trhu práce, služby reprezentují dvě třetiny eh, evropského hospodářství a jednotný trh v této oblasti rozhodně není dostatečně rozvinut. Zůstává tady velký nevyužitý potenciál. To je také důvod, proč jsme eh, se rozhodli zlepšit fungování. A tato komise také v rámci této iniciativy ukazuje, že si uvědomuje sociální dopad a náš návrh je formulován tak, že tedy nějak nekoliduje eh, s legislativou k vysílání pracovníků, k sociálním právům a nic takového. Není ani možné, jak si elektronicky nějak kontrolovat podnik prostřednictvím elektronick, naší elektronické karty. Já tady tedy krátce zastupuji předsedkyni, zavíhájíme debatu a já si dávám slovo. Paní komisařka hovorila kratší dobu, omlouvám se. Já jsem si zrovna udělala slovo. Dobře. Paní komisařko, děkuji za to, že jste dorazila a že opravdu tedy chcete prosadit jednotný interní trh. V oblasti služeb vidím, že jedním z požadavků smlouvy bylo soustředění na sociální pilíř a celé řady statistik a průzkum vyplývá, že právě v sektoru služeb se skrývá největší potenciál nových pracovních míst v Evropě. Elektronická karta představuje jen malý krůček, ale já musím říct, že jsme se snažili vyjasnit návrh komise, odvedli jsme v tom velký kus práce a já vám děkuji za vaši otevřenost. Vy jste také aktivně spolu s námi hledala nová řešení a výsledkem je lepší text, který opravdu řeší celou řadu obav, které se objevují i v podnikatelských kruzích. Jenom proto, že tedy panovaly nejasnosti, ne protože by byly proti. A to je velký rozdíl. Jasnost a přehlednost, nebo naopak tedy chybějící srozumitelnost, Eh, někdy brání akceptování návrhů, protože eh, tedy eh, vlastně naše podniky mají práci s tím, aby podnikali, nemají čas luštit texty. A z tohoto pohledu má práce parlamentu přidanou hodnotu, protože se snaží projasnit návrh. Máme pořád ještě čas do konce mandátu a samozřejmě můžeme potopit jakýkoliv návrh, ale naším zodpovědností je spolupracovat s komisí na tom, abychom zkvalitnili návrhy a přicházeli s přidanou hodnotou, tak aby to bylo výhodné pro naše občany. Takže já eh, žádám ty, kteří tedy se spíše věnují ideologickému přístupu a snaží se strašit lidi, upozorňovat na nebezpečí, aby Eh, tedy trošku přibrzdili a uvědomili si, o jaké nebezpečí jde. Žádné nebezpečí tu není. My jen otvíráme eh, trh se službami a přestáváme se chovat protekcionisticky. Takže prosím, v tom příštím roce a dvou měsících nám jasně řekněte, co vlastně chcete, čím chcete jako parlament přispět evropským občanům. To znamená, že vlastně elektronická karta umožní vytváření nových pracovních míst, aniž by to stálo nějaké peníze navíc. A tady v tom nevidím žádné nebezpečí. Je to velký krok směrem k zjednodušení, snížení byrokratické zátěže, zvláště pro malé a střední podniky. Takže kolegové, prosím, řekněte přesně, co jiného byste chtěli nabídnout občanům? My jsme si vyslechli všechno to, co jste nám odprezentovali, je to skvělé. A na interním trhu pro služby nic jiného není. Čili jste připraveni na sebe vzít odpovědnost a říct tak, ani po 20 letech jsme nedojednali jednotnou legislativu v oblasti služeb pro Evropu. To je politická otázka a je to v pozadí všech debat elektronické kartě a já jsem k tomu zatím nedostala jasnou odpověď. Děkuji vám, Ano Marie. A nyní dám slovo paní Borzán, prosím. Thank you, madam chair, madam chair. Děkuji. Paní komisařko, děkujeme, že jste přišla mezi nás. Já vítám ten balíček, protože je potřeba pro lepší fungování jednotného trhu. Chtěla bych využít této příležitosti, že jste tady mezi námi, abych se vás zeptala mm, na jednu důležitou věc, která se týká velké části EU. Vaše kolegyně komisařka Jourová oznámila legislativní návrh, v Dubnu, aby se lépe řešily eh, nekalé obchodní praktiky a slíbila, že zapracuje otázku dvojí kvality do svého návrhu. A navrhla, že eh, se uvede na černý seznam nízký nekvalitní zboží ve stejném balení nebo eh, stejné zboží za vyšší cenu. A před několika týdny Eh, příloha o nekalých, eh, příloha směrnice o nekalých eh, Ehm, v obchodních praktikách. Je tam tedy i ta duální kvalita a legislativní návrh eh, podpořil BOK. Já jsem sama realizovala studii s chorvatskou potravinovou agenturou, která prokazuje, že stejné výrobky na chorvatském trhu jsou méně kvalitní, mají horší eh, nutriční hodnoty a jsou dražší než na německém trhu. A moje otázka na vás je, plánujete že podpoříte úsilí komisařky Jourové v řešení nekalých a diskriminačních praktik eh, legislativním aktem? Děkuji. Děkuji vám a další je pan Van Nistelrooy. Thank you, thank you very much. Good to have to... Děkuji, to jsem rád, že jste tady, čas letí budete mluvit asi ještě rychleji, až vám položíme všechny otázky. Další, eh, o čem jsem mm, se chtěl zmínit, my jsme tady minule hovořili o vašich iniciativech, o startupech a když se podíváme na Evropu a včera eh, bylo Světové ekonomické fórum, kde výsledek eh, kvality našich vzdělaných lidí, jak si se projevuje. A v té studii, já nebudu zacházet do podrobností, je, že jsme šli ještě výš, máme sedm zemí v horních deseti, tam jako se Singapurem a podobně tedy zemí Evropské unie. A s tou iniciativou startupu to bylo dobré. Já se chci zeptat, jestli vím, že nějaké iniciativy byly přijaty, ale eh, ono to nějak neskončilo na našem programu. Eh, takže chtěli jsme na tom pracovat, ale vlastně jsme se zasekli. My bychom mohli udělat tolik, třeba i v oblasti finanční podpory. Eh, to je otázka o vzduší, ve kterém se ty startupy eh, pohybují. Ve Spojených státech mají o tolik jinou podporu, takže my vlastně tady plítváme nejlepším potenciálem, takže je tu nějaký pokrok a nebo bychom mohli třeba udělat v našem výboru zprávu na toto téma, abychom vás podpořili, vás a, a toto společenství a abychom to urychlili. Děkuji. A další paní Šilhanová. No, já navážu na svoji kolegyni Biljanu Borzán a děkuji paní komisařko, že jste zmínila eh, zprávu našeho výboru k dvojí kvalitě, kterou připravujeme. Eh, já budu mít tři dotazy, které se týkají eh, nepotravinářského zboží, protože, jak víte, v některých z těch průzkumů, které byly provedeny, vychází také možnost, že dvojí kvalita by se mohla týkat nepotravinářského zboží a Eh, já bych se tedy v téhle souvislosti vás chtěla zeptat, jestli podpoříte myšlenku eh, společné metodiky testování, i pokud jde tedy o jiné výrobky než eh, potraviny. Víte dobře, že Evropský parlament za tímhle účelem schválil pilotní projekt, který výhledově s nepotravinářským zbožím počítá, takže první můj konkrétní dotaz společná metodika pro nepotravinářské zboží. Druhý dotaz se vlastně týká dalších takových těch um, oznámených aktivit komise, kterými je vejítí v intenzivní dialog s výrobci a s obchodníky ohledně dvojí kvality, tak bych se právě chtěla zeptat, uh, zda i vy diskutujete dvojí kvalitu s, s průmyslem uh, v případě tedy nepotravinářského zboží. A třetí dotaz se týká fóra na vysoké úrovni pro lepší fungování potravinářského řetězce, eh, kterému byl dán vlastně mandát zabývat se dvojí kvalitou a který spadá pod vaše velení. Já bych se ráda zeptala, eh, jakým způsobem by se do jeho činnosti mohl zapojit eh, Evropský parlament, protože si myslím, že Vysoké fórum hraje v tomto opravdu velmi zásadní roli a já považuji za trošku nešťastné, že Evropský parlament stojí bokem a určitě by to přispělo i k transparentnosti celého procesu. Děkuji. Uh, Děkuji a za EKR. Prosím, další pan kolega. Děkuji, omlouvám se, zrovna jsem přiběhl kdyby vám to nevadilo, já bych si s dovolením vzal eh, slovo později, abych si zkontroloval poznámky. Dobře, takže prosím, Martin. Děkuji, děkuji paní komisařko, že jste přišla mezi nás. Je nám vždy potěšením eh, vystoupit po paní Koroce byl, protože ona věci tak nějak zjednoduší a tak jako, a mě pak nezbývá, než ji srdečně podpořit. A já děkuji i vám, protože nikdo jiný tak neučinil, poděkovat vám za vaše úsilí s e-kartou. E, e, myslíme si, že to je potřeba, že to bylo nutné, že mnoho z nás to potřebovalo slyšet v tuto chvíli, protože se mi zdá, že pracovat v tomto parlamentu, my po diskutujeme o problémech 21. století retorikou 20. A e, to je problém v řadě oblastí, ale určitě je to problém i když hovoříme o směrnici o službách a její budoucnosti. Takže si myslíme, že potřebujeme více moderního myšlení a potřebujeme eh, se zbavit eh, těch ideologických válek, kde, kterých se bohužel stále účastníme. Takže naléhám na vás, abyste pokračovala, abyste o tom mluvila, s tím nasazením, jak činíte, protože to bude v nadcházejících týdnech a měsících potřeba. A chtěl bych zdůraznit to, co eh, paní byla už taky říkala, že potřebujeme opravdu aby naši kolegové přinesli něco dobrého na stůl. Otázka se netýká e-karty, ale eh, otázka se týká toho, jak vyřešit velké problémy, co se týče směrnice o službách. A eh, já už jsem to i dneska zdůrozňoval, že my neseme odpovědnost za to, že musíme dodržovat smlouvy a naší roli je zlepšovat vnitřní trh. A my si to musíme uvědomit. Takže to je jenom prohlášení eh, za mě jako zpravodaje za e-kartu, jeden ze zpravodajů e-karty. A mám jednu otázku, která se týká zboží, iniciativy ohledně zboží. Jako bývalý zpravodaj za Solvit mě vyhovuje myšlenka, že se toto zlepší, protože jsme o tom diskutovali asi 10 let a pokud chceme něco udělat, tak potřebujeme taky jasnou ambici na straně komise a na straně členských států. Takže já se vás chci zeptat, jak chcete zajistit, aby členské státy byly ambicioznější v této oblasti. Já to sleduju řadu let a zdá se mi, že hlavní překážka, co se týče solvitu a jak, způsobu, jak by ten systém měl fungovat, je, že prostě lidi, že státy nemají dostatečně vysokou loďku, nejsou dostatečně ambiciozní a, a nevíme, jak na státy tlačit, aby něco udělali. Čili jak ten nový akční plát, eh, plán pro follow-up solvitu to nástroj, který chcete do toho systému vložit, jak budete sledovat, jestliže členské státy nebudou aplikovat a nebudou to mm, používat tak, jak by měli. Děkuji a další je pan Štefánik. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji také paní komisařce za její informace a návrhy a entuziasmus u toho balíčku zboží musím souhlasit, že souhlasím, musím říct, že souhlasím s kolegy, pokud jde o oblast služeb, tady je rozhodně prostor pro zlepšení. Nicméně já také oceňuji tedy balíček služeb, zvláště princip vzájemného uznávání u neharmonizovaných produktů. Já si myslím, že užití solvitu a také lepší koordinace mezi orgány pro dozor nad trhem je přesně ten správný další krok. Moje otázka je stejná jako otázka mého kolega, kolegy. Jestliže dojde k situaci, kdy orgány pro dozor nad trhem dvou zemí se prostě nemohou dohodnout, může se do věci zapojit nějak Evropská komise, tady je jistě prostor pro zlepšení. Evropská komise může vstoupit do celého procesu a aplikovat stejná pravidla i o i u jednotného trhu. Čili jak se na to díváte? Myslíte si, že Evropská komise může být aktivnější při řešení sporu? Děkuji a nyní pan Schenfeld. Děkuji. Já bych se rád zmínil o třech záležitostech. Za prvé, interní trh, ale také okolní nebo vnější trh. Ročnice 25, jestli tak možná to... A také vesmír. Coraz gorzej, a nie coraz lepiej. E... Já observuji eh, od... Pokud je o přístup na trh, myslím, že věci se zhoršují. Já už nějakou dobu pozoruji rostoucí počet povinností finančních, byrokratických a dalších, které, na které se váží dokonce i trestní sankce a které podrývají eh, vlastně fungování jednotného trhu. 25 let poté, co jsme zahájili celý projekt, místo toho, abychom hovořili o tom, zdali se přibližujeme, bychom si měli přiznat, že se naopak vzdalujeme tomuto cíli. Je mi líto, když musím říci, že ti, kteří kritizovali zvláště elektronickou kartu a další nápady komise, už odešli. Tento návrh a celá řada dalších můžete považovat za kontroverzní, ale také prostřednictvím dialogu a debaty můžeme dospět k nějakému řešení. Pokud ale jenom kritizujete a pak rychle odešlete, tak odejdete, tak k žádnému dialogu nedochází. A není možné ani snažit se pochopit tu opačnou stranu. Jak paní Koraca byla už řekla, do velké míry ta kritika a hostilita plyne z nepochopení. a protekcionistických snah. A já vidím, že těmito postupy se vyznačují zvláště kolegové z členských eh, zemí, kde si na protekcionismus potrpí. Upřímně řečeno, když ten návrh padnul k celému tomu balíčku o službách, a konkrétně k elektronické kartě, nebyl jsem si vůbec jist, co si mám myslet o tom, nebyl jsem si vůbec jist, co si mám myslet o tomto návrhu. Ale když jsem ho pozorně prostudoval, nejenom tady tu myšlenku, ale také nástroje, které s tím souvisí, změnil jsem názor. A podporuji tuto myšlenku. A i další návrhy. Takže občas je prostě třeba poslouchat a snažit se pochopit. A ne pouze být prostě pro nebo proti, bez toho, že bychom nad tím nějak víc uvažovali. Jednotný trh si nevede příliš dobře, ať už to o zboží nebo služby. A kdybych to měl říct zjednodušeně, To mám pocit, že vlastně ani nemáme jednotný trh. A proto bychom se měli zaměřit na to, co navrhuje komise a paní komisařka. Abychom mohli přicházet s nástroji, které nám umožní znovu nastartovat dynamiku budování jednotného trhu. Ostatní výbory nám příliš nepomáhají. Já tady nechci někoho kritizovat. Nechci zacházet do příliš velkých detailů, ale například u vysílání pracovníků nebo u balíčku k mobilitě nebo v dopravě. Dopady na interní trh budou negativní. Takže Já si myslím, že jsme i svědky tedy takového konkurenčního boje ve vesmíru. Ostatní země jako Rusko, Čína, Japonsko a další se do toho také zapojili. a na trh se dostává také soukromý kapitál a proto bych chtěl vědět, jaké jsou priority Evropské komise. Pokud je o vesmírný program. Thank you very much. Děkuji. A pan Dalton, děkuji. Děkuji za to, že jsem měl čas na to, abych eh, se dala do pořádku podklady. Mám tři otázky. Za prvé, pokud je o zboží, balíček ke, zbož, ke zboží a dozoru nad trhem. My jsme se zrovna tedy eh, dohodli na návrhu ke schválení typu. A já vím, že dozor nad trhem zůstává nadále v gestci z národních příslušných orgánů. Ale e, v tom návrhu se objevuje i e, názor, že i Evropská komise by e, měla tedy přijít s nějakým celoevropským testová, testováním v rámci nějakého testovacího centra, které by pomáhalo řešit problematiku dozoru nad trhem přeshraničně. A já se chci zeptat, jestli něco v tomto ohledu plánujete. Pokud jde o eh, skutečnou přítomnost eh, podniku v třetí zemi, eh, analyzovali jste, jaký dopad to bude mít na malé a střední podniky, zvláště ty, které nepoužívají importéry? Znáte nějaký podobný systém, který, by, který existuje ve třetí zemi a který se tímto snažíte replikovat? A pokud ne, myslíte si, že tyto třetí země mohou vystoupit proti Evropské unii a žádat opačně, aby tedy evropské podniky byly také fyzicky přítomny v třetí zemi? A třetí otázka. Vím, že Dita Charancová už upozornila na příliš pomalý pokrok v legislativě o deaktivaci palných zbraní. Komise předložila návrh národním expertům v Dubnu. A my jsme se původně dohodli na plenárním zasedání, že ta práce bude hotová v květnu. Proč tedy vzniklo toto spoždění? A navíc, proč jste dali národním expertům tak málo času, tedy návrh předložen v dubnu, výsledek očekávan v květnu? Děkuji. Děkuji a konečně Roža, děkuji. Já se obávám, že už jsme tedy překročili vyčleněnou dobu. Pokud jde o elektronickou kartu, o tom jsme už hodně hovořili a vy vidíte sama, paní komisařko, jak, se, jak jsme i mezi sebou rozděleni. My bereme vážně ochotu komise odpovědět na otázky, protože velká část pro problému spočívá v nedostatečném pochopení významu jednotného trhu v oblasti elektronické karty a jak už řekl Martin, my se tady snažíme řešit velký problém, zvláště pro malé podniky. A to je opravdu extrém, eh, mimořádně důležité a zásadní. Možná bychom mohli na toto téma uspořádat mimořádné zasedání. protože tedy nemůžeme rozhodovat na základě nějakých emocí, ale spíše skutečných fakt. Je to pro náš jednotný trh velmi důležitý návrh. A pak je tu ještě další záležitost, kterou jste zmínila, Nikola Banty to také podpořila. Problematika SMIT, Bylo by velice zajímavé, <laughs> kdybyste nám mohla říci, jak to pomůže do budoucna při přípravě dalších legislativních návrhů pro jednotný trh, tedy tato jednotný informační nástroj, neboli SMIT. Děkuji a nyní dávám slovo paní komisařce. Okay. I will try to answer. Pokusím se všechny zodpovědět. Takže za prvé všem děkuji všem, kteří kartu podporujete. Pro mě je taky důležité slyšet, že e, tato část Evropského parlamentu podporuje tento krok dopředu. Je to malý, malý krok, není to ambiciozní, jako nevím co, jako nějaká hora. Je to malý krok dopředu pro otevření trhu služeb otevření ekonomických hranic pro služby v Evropě, takže za to děkuji. A samozřejmě já se zavazuji od, zodpovědět všechny otázky, které vás mohou napadnout, kromě těch, které jsem už zodpověděla. A co se týče dvojí kvality, já bych tomu raději říkala variabilní složení hodně spolupracujeme s komisařkou Jourovou tady na tom. Děkuji za váš pilotní projekt Evropského parlamentu, protože ono to doplní naše GRC analýzy. Samozřejmě také diskutujeme a pracujeme na tom, protože na to máme mandát z rady. Projednáváme to na skupině na vysoké úrovni pro potravinový řetězec. Je to tak? Nebo fórum na vysoké úrovni, ano. Máme mandát tak činit v této skupině lidí. Nejdůležitější pro mě je mít odůvodněný základ a znát fakta. To je, naše analýza je RC a vaše, váš pilotní projekt nám pravděpodobně dají odpověď na to, co se děje. Samozřejmě také jsme otevřením možnosti podnikat další akce v budoucnu v případě nepotravinových výrobků, čili je to i předmětem našeho zájmu. Ano, tak slavné prášky na praní, ano. Uh, účast ve, vysok, ve skupině na vysoké, na, ve foru na vysoké úrovni. Jak já to chápu, rozhodnutí Evropského parlamentu, rozhodnutí politických frakcí bylo nezúčastnit se. To nebylo naše rozhodnutí jako komise, takže určitě ba, mohu za EP pozvat nebo mohu znovu to zkontrolovat, jestli má Evropský parlament zájem, já nevím, třeba se pletu, takže uh, Eh, si to můžeme ověřit, ale potud, pokud my víme, tak Evropský parlament se rozhodl nezúčastnit fora na vysoké úrovni. Ještě to zkontroluju, určitě. Protože teď říkám jenom, co si pamatuji. Ale pokud si to pamatuji, tak to bylo rozhodnutí Evropského parlamentu. Co se týče startupu a scale-upu, to je důležité téma, důležité i pro váš výbor. Já stále opakuji, že Evropa nemá problém se startupy jako takovými. My máme problém se skylapy. Jak pomoci těm firmám růst, jak je zakotvit v naší ekonomice, aby neodešly jinam, jak je finančně podpořit, aby zůstali v Evropě a rostly. My nemáme problém s počtem nově usazených podniků. Máme inteligentní mladé lidi, kteří začínají podnikat. Jsou to dorostenci, kteří zakládají firmy, které jsou daleko větší třeba než před pár lety. Problém je, že v okamžiku, kdy využijí všechny peníze z bank a regionální politiky, z vládních zdrojů a z univerzit, a pak začne problém. Takže to, co my navrhujeme, a pracujeme na tom velmi intenzivně s našimi e, odděleními, chceme e, vytvořit dvoumiliardový fond na podporu firm, které chtějí růst v Evropě. Escalar se to bude jmenovat a snad to vyvolá ten efekt žádoucí. A chceme nabídnout iniciativu, abychom přilákali rizikové investory a penzijní fondy, aby podpořili scale-upy v Evropě. To je víceméně podobné jako fondům, které nyní fungují ve Spojených státech ale první takový pokus z veřejných prostředků v Evropě je to, a zájem z, z podnikatelských kruhů je také veliký, takže to by mohl být první krok pro to, abychom nebyli e, závislí jaksi na, na financování e, těch. Je to prostě pro ty, kteří chtějí růst a současně zůstat v Evropě k vesmíru. O vesmíru se dá stále mluvit, to je success story v Evropě a ne každý to ví. Máme veliké programy, Galileo, Copernicus, dávají daleko lepší výsledky, než jsme předvídali Galileo z daty, na jejich základě firmy v Evropě zakládají nové podniky. Kopernikus opra- jaksi věrné obrázky, eh, jaksi záběry eh, z koule které jsou které používáme nejenom my, ale američany a tak dále. A ty záběry mohou firmy používat zdarma. Čili to jsou dvě velice úspěšné e, záležitosti. Takže my teď potřebujeme udržet ty programy, jak někteří možná víte, které to zajímá, my jsme přijali vesmírnou strategii první na úrovni EU před rokem. V této strategii máme určité priority. Máme samozřejmě prioritu pro Eh, evropské launchery pro ekonomické využití dat z vesmíru, které získáváme z těchto dvou programů. Také chceme navázat eh, více na bezpečnostní cíle, protože samozřejmě máme Evropský obranný fond, eh, vesmír a obrana spolu souvisejí, Kovsatom a FSESTI. Eh, které by měly začít od roku 2020 a na to potřebujeme peníze. Já si myslím, že děláme mnohem méně, než bychom měli i jako komise, abychom propagovali evropský vesmírný, veleúspěšný vesmírný program. My jako EU, ne jako jednotlivé členské země, EU je druhá největší vesmírná mocnost ve světě a na to samozřejmě budou potřeba dobré peníze do příštího víceletého rámce. A co se týče kontroly trhu, náš návrh se týká zhruba 70 legislativních aktů. Týká se to určitých té škály produktů, je to daleko rozmanitější než jenom auta e, jedná se od složení barev přes elektrické zařízení a všechno možné. To znamená, certifikace třetími stranami by platila jedině tehdy, kdy je to odůvodněné a přiměřené riziku. Kvalita eh, dohledu nad trhem je stejně jako kvantita, to znamená minimální počet testů, ale musíme dát pozor, aby to nebylo, že potom jen ty nejjednodušší výrobky budou testované. Čili budou tam dva typy schvalování, je to daleko širší a rozmanitější než jenom samotná auta. Tak snad něco jsem zapomněla. Pokud jsem nějakou otázku nezodpověděla, můžeme ještě odpovědět písemně. Ještě tady jsou dvě otázky. Ano, ano. Nejsem, ne, ne, ne, nejsem. Můžete to, bo dostanete to písemně. Dostanete to písemně. Děkuji. Děkuji vám, paní komisařko, za zodpovězení těchto všech otázek. Děkuji, že jste přišla mezi nás a my jsme připraveni spolupracovat dále, aby iniciativy komise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 So, uh, since we are running out of time, uh... Eh, čas letí, takže budeme hned pokračovat uh, eh, uh, eh, legislativním kontrolou um, ehm, spalných zbraní, to směrnice o spalných, spalných zbraních a já tady vítám zástupce DG Internal Market um, pro vnitřní trh, malé a střední podniky a průmysl, INKO intenzivně eh, řešilo eh, revizi směrnice o palných zbraních. Jednání byla dokončena na konci roku 2016, směrnice byla formálně přijatá v květnu 2017. Během jednání eh, parlamentní tým jasně řekl, že celková dohoda bude záviset na, do, implement, na prováděcích nařízeních o e, normách pro zneškodnění zbraní, aby se stanovily technické aspekty zneškodnění a aby e, se regulovaly ekvivalentní národní normy pro zneškodnění. A my bychom si přáli, aby komise dodržela své sliby z plenárky, jak tady říkala kolegyně, zvlášť když prováděcí ustanovení jsou potřeba v požadovaných lhůtách. Chápeme technické komplikace tohoto tématu, eh, ale pokud by technické nebo politické aspekty byly tak velké, že by muselo dojít ke zdržení, pak by bylo dobré, aby komunise nám toto sdělila strukturovanějším způsobem do parlamentu. Parlament má právo na informace u takovýchto případů, nicméně jsme zažili určité spoždění, eh, co se týče rychlé výměny informací ohledně provádění eh, nařízení. Takže mm, každopádně bez ohledu na charakter případu parlament vždy předpokládá dobrou a včasnou spolupráci s komisí a ocenil by, aby i v této oblasti relevantní výbory byly informovány o situaci, zvláště tehdy, kdy byly přijaty závazky, tak jak tomu bylo v tomto případě. Čili pro nás je zásadní moci sehrávat naší kontrolní roli vůči komisi, protože to bude ku prospěchu všem. Takže nyní dám slovo komisi, zástupcům komise aby nás seznámili se svým pohledem na věc. Děkuji, paní předsedkyně. V reakci na žádost tohoto výboru a některých členských států, pokud jde o pravidla, evropská pravidla pro znehodnocení, která přispívají k větší bezpečnosti, komise se ve svém prohlášení zavázala rychle revidovat tato pravidla a poukázala na to, že se to vyžádá podporu expertů z výboru pro palné zbraně. Bez jejich podpory a schválení nemůžeme tato nová pravidla přijmout. V červenci jsme ustavili pracovní skupinu poměrně rychle, která se stává z národních expertů, forenzních expertů, odborníků na zbraně. A tato expertní skupina se shodla v Dubnu na revidovaném textu, ale vyžádala se šest týdnů na testování a zkoušky. V praxi na své domácí půdě. Pak jsme předložili revidovaný návrh na řízení výboru pro palné zbraně v červenci loňského roku a poté jsme přešli do 28. listopadu, kde členské státy eh, schválili pozitivní stanovisko k revidovanému návrhu. Revide, revize, které jsme provedli, zlepšují přehlednost pravidel osraňují jakoukoliv nejednoznačnost, na kterou upozorňovaly členské státy a také členové tohoto výboru a také jsme zajistili, že tato pravidla se stahují na všechny typy palných zbraní a tím se automaticky zvyšuje míra bezpečnosti. Revize ovšem neřešila problém s těmi již deaktivovanými palnými zbraněmi z minulosti, ale tady jsme nakonec přidali nový článek 10b3, který v tomto ohledu hovoří velmi jasně, říká, že prováděcí akty a prováděcí nařízení se vztahuje na palné zbraně, které byly deaktivovány již předtím, než tato prováděcí legislativa vstoupila v platnost, v případě, že daná palná zbraň byla uvedena na trh nebo převedena do jiného členského státu. To znamená, že vždycky tedy musí a, vlastně vyhovovat aktuálním požadavkům na deaktivaci. Týká se to palných zbraní, které byly deaktivovány i v souladu se současně platnými pravidly, které byla, která byla přijata v roce 2015 a začala platit od 8. dubna 2016. Komise je přesvědčena, a my jsme tu věc důkladně interně analyzovali, že neexistuje žádný způsob, jak se vyhnout tomu, co vyžaduje směrnice o palných eh, zbraních, jakákoliv odchylka hmm. a vede ke vzniku velkého právního rizika, protože jde o porušení směrnice a právního základu a může vést také k anulování prováděcího nařízení. Kromě těchto právních aspektů bychom také měli mít na paměti tedy ten hlavní cíl, totiž zlepšení bezpečnosti. A tady ta revize pravidel pro deaktivaci vedla k tomu, že tato pravidla byla zpřísněna a došlo k zvýšení bezpečnosti, což tedy pozitivně přispívá k bezpečnosti našich občanů. deaktivace zbraní podle současných evropských pravidel představuje bezpečnostní riziko a může tak, a Evropa za to může být kritizována, protože může docházet k případům ohrožení veřejného pořádku. Experti na eh, červencovém zasedání vypracovali určité podklady, od kterých jsme tedy, které jsme opakovaně předložili výboru v listopadu. Členské státy schválili pozitivní stanovisko k nevidovalému nařízení bylo to schváleno kvalifikovanou většinou, což reprezentuje více než 75 evropské populace. A my, my jsme tedy paní předsedkyně přesvědčeni o tom, že nyní máme velice solidní a společná pravidla pro deaktivaci, které je možné aplikovat po celé Evropské unii a která nabízejí největší možnou míru zabezpečení, je v našem zájmu, aby tato pravidla byla přijata co nejdříve a my jsme připraveni to udělat co nejrychleji po skončení tohoto slyšení. Děkuji. Děkuji a nyní zahajuji diskuzi paní Charancová. Děkuji. Děkuji za toto vyjasnění. Jak víte, já už jsem kladla otázky i komisi a musím říct si, že nejsem přesvědčena o tom, že by se mi dostalo uspokojivé odpovědi. Já se vrátím k tomu, jaké otázky jsem kladla. Například jsem se ptala, můžete nám jasně říci, co se stane s deaktivovanými palnými zbraněmi, které byly deaktivovány před dubnem 2016, pak s těmi, které byly deaktivovány po uplynutí dubna 2016 podle současně platného nařízení a co se s nimi stane poté, co vstoupí v platnost nové nařízení. Vy v podstatě říkáte, že všechny bude třeba znova deaktivovat, ale pokud to chápu správně, takový nebyl původní záměr legislátora. Během diskuzí ke směrnici. Náš záměr byl úplně jiný a jasně to vyplývá z článku 10b vy máte také právní stanovisko tohoto parlamentu, které jasně říká, že tyto tři režimy mohou být kompatibilní. To je tedy jedna sada otázek. Druhá, ve snaze vyjasnit nedorozumění. Jedna z obav se týká deaktivace zásadních součástí zbraní. Proč byla komise proti tomuto konceptu, že bychom tyto zásadní části učinili součástí nařízení? nemyslíte, že je to nekonzistentní přístup? přístup řešíte pouze některé součásti, zatímco například rám není řešen. Pak tu je kategorie A palných zbraní, které e, spadají do rozsahu směrnice, včetně raketometů, ale v, tom nové, v té nové úpravě už se neobjevují. Je to tedy něco, co vám uniklo? Děkuji. Děkuji, Nikola Danty. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl vystoupit, protože Serži Koferaty tady s námi dnes nemůže být. Já myslím, že je to velice citlivá záležitost, o které hovoříme, zvláště z hlediska veřejného mínění. To jsme si eh, všimli, když jsme přijali eh, tuto směrnici na výboru a na plenárce. Je tady různá reakce z hlediska členských států. Nicméně, chtěl bych říct, že jsme byli zklamáni protože komisi to trvalo nesmírně dlouho, eh, než se posunula tato záležitost. To znamená, jedná se o eh, výkonné akty. Nicméně, my si myslíme, že momentálně je na čase, aby se toto nařízení vydalo a aby se podrobněji definovala kritéria znehodnocení střelných zbraní. Bylo zřejmé, že podle té mm, interinstitucionální dohody ty zbraně, které byly znehodnoceny v minulosti, to znamená při dodržení těch pravidel států, které platily v minulosti a pokud se tam nedodržovala určitá kritéria bezpečnosti, tak je jasné, že podle této nové směrnice eh, tyto eh, zbraně musely být znehodnoceny. Ale pokud si představíme, že tady bude docházet k masivnímu znehodnocování všech těch již v minulosti znehodnocených zbraní, tak eh, to je velmi obtížná situace. Nicméně podle mě ta skutečnost, že kamise e, počítá s tím, že všechny tyto střelné zbraně, které byly v minulosti znehodnocené, pokud tyto zbraně znehodnocené v minulosti zůstanou v držení stejných majitelů a na stejných místech, tak v takovém případě by ta e, to znehodnocení mělo platit. Zatímco střelné zbraně, které se budou prodávat, tak ty by měly být e, opětovně znehodnoceny. Takže tím bychom zajistili určitou bezpečnost na tomto trhu a vyloučili, že na trhu by se objevily e, zbraně, e, které by prostě e, představovaly určité vyšší, vysoké nebezpečí. Takže já si myslím, že je žádoucí, abychom nestráceli čas, měli bychom jednat rychle, proto aby Eh, co nejrychleji se tento eh, návrh uplatňoval, čekáme na to již další dobu a musí to samozřejmě jít tím směrem, který byl vysvětlen před chvílí komisí. Děkuji. Parlament se snažil najít řešení i pro palné zbraně, které byly deaktivované podle příslušných národních předpisů, které plnily stejný cíl. A pokud ano, tak to bylo eh, považováno za validní deaktivaci. Může nám komise říci, jak tato práce pokračuje, vzhledem k tomu, že tou lhůtou byl srpen letošního roku, než tedy mělo dojít k posouzení národních standardů. A i když tato záležitost eh, se zdá být okrajová, okrajová eh, podnikání závisí na efektivní regulaci a pokud tedy nebudeme prosazovat stílený eh, obsah pro legislátory, pak v podstatě škodíme těm zodpovědným obchodníkům a Evropanům, kteří se zajímají o historické zbraně. Tyto zbraně jsou považovány za bezpečné artefakty, a my eh, tady eh, jsme se v minulosti soustředovali spíše na potenciální zneužití ještě funkčních palných zbraní. To bylo tedy to riziko v minulosti, ale neplatí to teď. A já bych rád věděl, jak to komise hodlá řešit. Děkuji. Děkuji. A... Pospíšil má slovo. Děkuji pěkně za slovo. Já jsem velmi pozorně poslouchal zástupce komise mám v zásadě proti tomuto nařízení stejnou výhradu jako někteří moji předřečníci. já si nemyslím že je správné zavádět eh, opětovnou deaktivaci ten článek ten b three myslím si že to vyvolá mm, zbytečné napětí vnímám to třeba v české republice při debatách mezi odborníky ti lidé deaktivovali své zbraně podle platné právní úpravy a nyní mají své zbraně své vlastnictví deaktivovat opětovně jenom proto že je přijata nová právní úprava. tato forma jisté retroaktivity mi připadá ne úplně šťastná a doufám že komise má pro tento nestandardní postup dosti jasné důvody že tedy máme zanalyzováno že ty dosavadní deaktivace podle předchozí úpravy eh, nebyly dostatečné a že tedy je nutné takto v zásadě zasahovat do privátního života našich občanů a nutit je aby tento postup deaktivace opětovně realizovali. Eh, jak říkám jenom u nás v české republice se to bude týkat kolem thirty tisíc zbraní a je třeba tedy umět vysvětlit lidem proč mají opětovně podstupovat něco co už udělali podle platné právní úpravy a tedy mají zde pocit jisté šikany ze strany evropské legislativy. takže opravdu prosím vnímejme i tento pohled že to mnozí občané evropské unie mohou vnímat jako nadbytečnou a dokonce šikanující úpravu. děkuji. Možná komise by mohla krátce odpovědět. Ano, děkuji. Co se týče postavení zbraní, které byly deaktivovány podle národních pravidel, nic se neděje a ta otázka tu zazněla několikrát. Není potřeba znovu je zneškodňovat, jestliže byly zneškodněny podle národních pravidel nebo nyní podle těch evropských pravidel v té době platných, potud, pokud zbraně zůstanou doma v soukromém vlastnictví, tam, kde jsou prostě v nějaké zamčené skříni a ta potřeba opětovné deaktivace nastane v okamžiku, kdy jsou dány na trh nebo převáženy do jiné členské země. Proto ti, kteří eh, mají zbraně deaktivované již dříve podle národní legislativy nebo ty, kteří je deaktivovali podle stávajících evropských pravidel, ty by je potom museli znovu deaktivovat, pokud by je dávali na trh nebo, nebo vezli do zahraničí, až ta nová pravidla vstoupí v platnost. Nicméně ustanovení Eh, která tam jsou, uvádějí, co udělat s, s neškodněnými zbraněmi podle eh, národních pravidel, které byly shledány ekvivalentními, ty jsou považovány za zneškodlené, eh, a nemusí být v souladu s platnými pravidly dnes, takže komise musí posoudit s pomocí odborníků národních členských států tu ekvivalenci podle míry bezpečnosti těchto pravidel, na tom už se začalo pracovat. Čtyři členské státy notifikovaly ehm, komisi svá národní pravidla, Česká republika, Nizozemsko, Spojené království a Španělsko. A takže včera jsme měli právě druhou schůzku s experty členských zemí, proto abychom porovnali a analyzovali eh, maximálně ta národní pravidla se stávajícími pravidly EU o zneškodnění střelních zbraní a komise v souladu se směrnicí pro palné zbraně musí přijmout své rozhodnutí o tom, zda uzná tu ekvivalenci či nikoliv do poloviny srpna, jestli se nepletu, je to 12 měsíců po notifikaci z příslušné členské země. Taky zazněla otázka, proč eh, rakety a granáty nejsou pokryté nařízením o zneškodnění. My můžeme pokrývat pouze takové zbraně, které pokrývá směrnice o palných zbraní jako taková, zatímco rakety a granáty jsou vyloučeny z rozsahu směrnice eh, o palných zbraních. A poslední otázka, kterou jsem si zapsala, zní, mm, proč jsme eh, odmítli eh, pokrýt i zásadní zásadní komponenty do prováděcího aktu o znehodnocení zbraní. Pokud vím, když bylo nařízení přijato, pokrývalo to všechny zásadní komponenty, které tehdy byly identifikovány a, a, a vyjmenovány ve směrnici, ale e, vzhledem k tomu, že e, tam potom e, ten požadavek šel trošku dál eh, po, na základě práce s experty, kdy byla snaha pokrýt třeba eh, také zvukové zbraně nebo zvukové moderátory a, a eh, nebo další věci zásobníky, které nejsou definovány jako zásadní součástka, tak tehdy bylo tedy řečeno, že některé tyto národní zákony, které mají striktnější pravidla a považují je za zásadní komponent, tak v okamžiku, kdy vstupují do těchto země, pak tyto tam v těchto zemích pak tyto komponenty pokryty jsou. Takže tímto jsem snad stručně odpověděla na vaše otázky. Děkuji tyto stručně, protože opravdu už čas letí. Jenom stručná poznámka. Na základě toho, co jsem slyšela od paní komisařky i od vás, přesto se domnívám, že návrh prováděcího aktu jde proti směrnici. A chci upozornit, že pokud se komise rozhodne jej přijmout tak, jak zní teď, budu Eh, toho názoru, že překročí své pravomoci a já navrhnu svým kolegům, abychom se eh, proti tomu ohradili v mezích pravomocí eh, parlamentu vůči prováděcím aktům. Děkuji, děkuji komisi za to, že jste přišli mezi nás a zodpověděli jste naše otázky a budeme sledovat, jakým způsobem se toto bude vyvíjet. A tím končím naší schůzi, děkuji všem za účast, děkuji tlumočníkům za to, že tu s námi zůstali trošku déle, děkujeme a, a nyní poprosím eh, všechny, kdo tu eh, nemají úkoly, tak aby opustili místnost, protože teď bude schůze koordinátorů. Děkuji vám.